Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Dobré ráno. I přes dopravní zácpu a problémy dostat se do parlamentu, vítejte na druhém dni pod výboru o bezpečnosti a obraně. Máme na programu velmi zajímavé body, takže mi dovolte, abych uvedla první z nich. Je to workshop, což připravilo politické oddělení, jako obvykle, s pomocí sekretariátu SEDE, což jsou podstatné organizační složky a Eh, zařadili jsme tedy na program důležitá témata. Téma je vztahy mezi členskými státy EU a královstvím Saudské Arábie v oblasti bezpečnosti a obrany. Dovolte mi, abych vám představila obě dámy panelistky, jednak paní Agnès Levalois, která je mm, profesorka a, e, a vědecká pracovnice z univerzity e, nebo nadace, pardon, sídlící v Paříži, nadace pro strategický výzkum. A druhá je paní Jane Kinningmont, která je senior vědecká pracovnice v Chatham House což je velmi známý think tank a ona se specializuje na střední východ a severní Afriku a problematiku těchto regionů, kde ona se tedy věnuje právě programu e, zaměřenému tomuto regionu. Vzhledem k tomu, že máme trochu spoždění a e, posluchači teprve dorazí, tak já myslím, že začneme hned a nejprve dám slovo paní profesorce Aně Slevalua a poté paní Jane Kinnimon. Takže prosím, madam, máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes budeme hovořit o Saudské Arábii a o té potřebě bezpečnosti a obrany, kterou má Saudská Arábie a o důvodech, proč Saudská Arábie potřebuje obranu a bezpečnost. První věc, na kterou se musíme zaměřit, je, proč je tam ta velká potřeba bezpečnosti. Jaké důvody k tomu vedou? A myslím, že první, co musíme zdůraznit, je křehkost saudského režimu. To není zrovna představa, kterou si o této zemi činíme, ale obecně Saudská Arábie se cítí eh, křehká, má eh, jaksi určité eh, slabé body a proto masivně investuje do bezpečnosti a do obrany, aby si jak si koupila určité pojištění, aby mohla fungovat v nějakém Eh, příznivém prostředí. Proč hovoříme o křehkosti Saudského království? Za prvé, je to eh, z důvodu vlastní ústavy a podmínek, z nichž eh, stát vznesl, to znamená, to byla dohoda mezi saudskou královskou rodinou a, est, a náboženským establishmentem, kdy jedni závisí na druhých a e, ta královská rodina musí vždy počítat s tím náboženským establishmentem, který si nenutně vždy stejně představuje, jak se má království vyvíjet, nenutně stejně jako královská rodina. Druhá důležitá věc je regionální okolí. E, Saudská Arábie je obklopena velice bouřlivým okolím s válkou v Jemenu, ke které se ještě vrátíme, ale také s interními problémy, protože, jak víte, Saudská Arábie Arábie čelila několika atentátům, velkým atentátům, které ukázaly, kde jsou slabé body tohoto království. Takže po eh, celé řadě eh, atentátů eh, království přijalo různá opatření a Mohamed Ben Najev, což je princ nástupce, Eh, ministr vnitra v posledních letech ukázal, eh, že je schopen jaksi eh, dostat pod kontrolu ty, tu teroristickou hrozbu ze strany Al-Kaidi jednak a za druhé ze strany islámského státu, který rovněž je přítomen v Saudské Arábii. Zatím se o něm příliš nemluví, ale je to organizace, která má i za cíl tedy královskou rodinu, protože jak si prohlašuje, že král královská rodina nerespektuje náboženská pravidla a, nemní, a nezaslouží si být mluvčím islámu, protože, jak víte, v Saudské Arábii se nacházejí hlavní dva statostánky eh, islámu, eh, Meka a Medina a královská rodina eh, je jaksi strážcem obou chrámů a to jim jaksi vytýkají jak, jak obě organizace. Další problém je dohoda eh, podepsaná Iránem s mezinárodním společenstvím a to je pro Saudskou Arábii vyloženě trauma, protože Saudská Arábie se bojí, že se Irán vrátí na regionální scénu, protože Irán je skutečná regionální mocnost schopná eh, jaksi eh, regionální mocnosti v Saudské Arábii docela udělat problémy. Takže eh, Saudská Arábie to považuje za velkou výzvu, ale teď s jakými prostředky tomu té Dohodě a navrácení Iránu na regionální scénu, ale i na mezinárodní scénu. Samozřejmě s ropnou otázkou, protože po všechna ta léta embarga ropná produkce Iránu byla velmi omezena, čili Al Saudská Arábie mohla Eh, jak si ovládat mezinárodní ropný trh, měla tam silnou pozici, mohla regulovat tento trh podle vlastních zájmů. Teďka s příchodem Iránu se situace mění a kromě ovládání ropného trhu další e, otázka pro Saudskou Arábii je to, že má proti sobě stát, který bude investovat, který má regionální ambice, Irán prostě, který chce znovu nalézt místo, které má pocit, že mu náleží na, na e, regionální a mezinárodní scéně. A v tomto rámci tato dohoda představuje velký problém pro Saudy, protože Saudové jsou přesvědčeni, že tato dohoda s Iránem eh, spochybňuje pevnost vztahu Riádu s Washingtonem. A to je další jaksi slabý bod pro království, které má pocit, že jeho americký spojenec ho tak trochu opustil. Eh, toto takové opuštění už trochu pocítili při eh, arabských revolucích. Saudiané byli šokováni tím, jakým způsobem opustili američané své spojence tuniského prezidenta Ben Aliho a hlavně Husního Mubaraka v Egyptě, kdy Saudiané byli toho názoru, že eh, američané jaksi neměli právo takto rychle hodit přes palubu Mubaraka, protože to byl skutečně jejich spojenec a, a tak oni si říkali, jestliže takovýmto způsobem opustili opustí jiné své spojence, tak co se stane, až třeba zase jiné síly budou ohrožovat saudský trůn. A takže Saudané nabili dojmu, že už nemohou natolik spoléhat na svou alianci se spojenými státy, jak tomu bylo v uplynulých desítkách let před eh, těmi vzpůrami v arabském světě. Takže to jsou ty slabé body. A poslední se týká vnitřní saudské politiky, ale je zrovna tak důležitý v tom popisu těch slabých míst, a to je rivalita, která dnes panuje mezi Mohamedem Ben Salmanajefem, což je korunní princ a ministr vnitra, a Mohamed Ben Salman, což je syn krále, ministr obrany a je náměstkem korunního prince. Takže vidíme, že teď je tam Eh, korunní princ, ministr vnitra, který už jaksi se eh, prosadil a ukázal své schopnosti v boji s terorismem a eh, jak si on, jeho funkce je legitimní. A teď je tady nový příchozí, syn krále, který je mladý, tomu je sotva 30 let a který dostal rezort obrany, což je velice významný rezort a který potřebuje se teprve ukázat vůči královské rodině, ale také vůči saudskému obyvatelstvu, aby prokázal, že tu svou funkci ministra obrany eh, zaujímá. Legitimně tím spíš, že je současně náměstkem korunního prince. A tento pnutí v královské rodině vyvolává problémy, protože bylo překvapivé, proč tak mladý a bez zkušeností dostal tu funkci funkci ministra obrany. Takže i tak je potřeba vnímat zapojení eh, Saudského eh, království v válce v Jemenu, kdy pro ministra obrany je to pro něj významná výzva. Ta válka v Jemenu pro něj je příležitost ukázat své schopnosti jako ministr obrany a ukázat, že je schopen tedy jednak zvládnout ty operace v Jemenu a když je zvládne, tak potom získá tu legitimitu, která mu zatím chybí. A vidíme, že protahování války v Jemenu je problematické právě pro něj a e, jak si e, královská rodina skřípe zuby a skřípou zuby i saudiané, kteří pochybují o jeho schopnosti tu válku zvládnout. Víte, že ta operace začala v březnu 2015, čili už je to rok a půl a zatím není vidět žádný výsledek. Naopak, válka pokračuje a perspektivy mírových jednání Eh, naposledy probíhaly v srpnu eh, tohoto roku v Kuwaitu, tak ty nedospěly nikam. Naopak bombardování pokračuje a situace v Jemenu je čím dál více katastrofální a dramatická pro jemenské obyvatelstvo samozřejmě, ale také to navíc umožňuje eh, na jemenském území působit teroristickým a Eh, a eh, extremistickým skupinám, jednak Al-Qaida a jednak Daesh, který, který využívá nestability v Jemenu a může tam jaksi hýbat těmi svými agenty a potom odtamtud vlastně zamířit na Saudskou Arábii. Takže to je takový, tak, ta situace e, s těmi všemi problematickými body, což vysvětluje, proč Saudská Arábie má tak významný plán nákupu zbraní všude po světě a, e, a to, to vysvětluje tu její snahu vytvořit si takový kruniš, aby se cítila bezpečněji oproti tedy e, těm hrozbám vnitřním, regionálním i mezinárodním, Eh, s tou nedůvěrou, kterou Saudiané mají vůči Američanům. Já tím nechci říkat, že Američané eh, hodí eh, Saudskou Arábii přes palubu. Američané potřebují stabilitu Saudského království, Američané si jsou vědomi toho, že ta aliance je důležitá a to, že Američané podepsali dohodu s Iránem, neznamená, že hodí E, Saudy přes palubu. Ale ten pocit nejistoty a, a ta realita jsou věci, které prostě je třeba vzít v potaz pro pochopení způsobu, jakým se Saudská Arábie e, pokouší nyní nakupovat ve velkém zbraně, aby si koupila bezpečnost. Je třeba také pochopit tu věc, že Saudská Arábie, a to je další vysvětlení té strategie nákupu zbraní a, a zbrojení eh, ve velkém. A to je to, že Saudská Arábie se dnes dostává na regionální scénu jako jediná regionální mocnost schopná jednat. V předchozích letech i před začátkem arabských revolucí regionální mocnost, nejsilnější regionální mocnost byl Egypt. I když v posledních letech Husný Mubarak e, trošku ztratil té schopnosti, ale nicméně Egypt vždy přirozeně hrál tu roli regionální mocnosti na středním východě, na Blízkém východě, kdy eh, mohl třeba i zprostředkovávat dialog a hm, nějak dostat situaci pod kontrolu. Po revoluci v Egyptě a odchodu Mubaraka a potom ta neklidná doba za Mursího, nyní maršál Sisi, eh, Egypt má prostě problémy vnitřní politiky hlavně a nemá, jak si není um, Eh, zatím schopen na, znovu hm, se vrátit do té své role regionální eh, mocnosti. Dále v Syrii chaos, v Iráku eh, vlastně od americké okupace také v chaos. Takže která mocnost v regionu by mohla hrát tuto roli? Je to Saudská Arabie, je to jediná země, která dnes by měla být schopná tuto roli hrát. Na druhou stranu Saudská Arabie nechce nikdy být v popředí. Saudská Arábie vždy chce řídit, eh, jak se působit z pozadí, jenže tady nemá na vybranou, je vlastně vržena eh, jaksi na scénu a je nucena hrát roli té regionální mocnosti a tak se ocitá na různých té, mm, jaksi tématech, jednak v Sýrii třeba chtěli podporovat opozici a ten výsledek známe. Saudská politika vůči se, eh, Sýrii se nepovedla, protože v souvislosti s ruským a iránským eh, zásahem a zásahem Hezbalahu, tak vidíme, že ta vládní strana Bašára Asada je teď v lepší pozici než opozice, takže vlastně to spochybňuje politiku Saudské Arábie v Sýrii. Takže Saudská Arábie se dostala jaksi do těch regionálních konfliktů a přitom má problém eh, řídit skutečnou jaksi politiku, skutečnou vizi, eh, která by umožnila eh, prostě efektivně tu vizi prosadit a, a hrát tu roli mocnosti. Takže teď máme Saudskou Arabii se všemi těmi problémy, Saudskou Arabii, která musí řešit regionální problémy, Saudskou Arabii zapojenou do války v Jemenu s výsledky, které vidíme, to znamená problematickými výsledky, a bez momentálních perspektiv mírového řešení v nadcházejících měsících. Takže teď si Saudská Arábie klade otázku, co dál. A vidíme, že ve své strategii se snaží eh, diverzifikovat zdroje eh, výzbroje a snaží se tedy nakupovat i u jiných eh, partnerů než tradiční partner americký, a Saudská Arábie se tedy otevírá, diverzifikuje zdroje dodavatelů, konkrétně třeba s Ruskem navazuje eh, což eh, vztahy, což je jaksi velice veliká novinka, ale i eh, evropské země se snaží využít této vůle Saudianů diverzifikovat zdroje. Francie také už několik let vede politiku obchodní spolupráce se Saudskou Arábií, kdy byly uzavřeny eh, zbrojní kontrakty Teď jde o to mezi ohlášenými e, zbrojními kontrakty a, a jejich realizací ještě může být prostor, ale je tady silná vůle ze strany některých evropských zemí, Francie, Velká Británie, Německo například, které se vrací do hry. Dlouho bylo Německo velmi opatrné a nechtělo dodávat zbraně do zemí, které by mohly být v krizi nebo, nebo tak. A teď i Německo se zajímá o saudský trh z samozřejmých důvodů, protože Saudská Arábie ještě má peníze a chce nakupovat. A takže otázka teď zní, až kam bude Saudská Arábie diverzifikovat své zdroje zásobování. V posledních letech rozhodně ta vůle diverzifikovat je, ale um, nesmíme si myslet, že by docházelo k nějaké radikální změně. Tady to je jenom taková, tako, takové jaksi změkčení. Oni chtějí ukázat, že nejsou závislí jenom na Američanech, že jsou schopni se dohodnout i s jinými, nicméně Amerika zůstává hlavní spojenec Saudské Arábie, prostě proto, že většina jejich výzbroje je ze Spojených států a e, součtí e, vojáci e, jsou e, cvičeni v Spojených státech. Takže změnit Eh, spojence v oblasti obrany není snadné a rychlé, to se nedá ze dne na den. Ale je to takový způsob, jak Saudiané naznačují Američanům, dávejte si pozor, to, že máme dobré vztahy, ještě neznamená, že nemůžeme to udělat jinak. A je tam snaha, jak si trošku se emancipovat, ale přece jenom je to jenom omezené, protože jak si obrátit o 180 stupňů se nedá ze dne na den a bude to rozhodně trvat mnoho času. A poslední bod, o kterém bych chtěla hovořit, je, jak reaguje saudská společnost na tady to všechno. My máme, když hovoříme o zemích Blízkého a Středního východu, hovoříme o státech, o válkách, o chaosu, to je pravda, ale taky tam žije společnost nějaká, různé společnosti. A teď jde o to, jakým způsobem Saudiané reagují a vnímají tuto situaci. Část Saudianů si klade otázku, k čemu slouží ty kolosální částky, které královská rodina vydává na, eh, ochra, na obranu eh, s nepříliš eh, dobrými výsledky. Vzpomeňte si za války v Iráku. Saudiané už tehdy investovali stovky miliard dolarů a museli jak si požádat o mezinárodní pomoc, aby reagovali. Takže část populace si klade otázku, jaký má smysl vydávat tolik peněz, jestliže si Saudská Arábie cítí pořád zranitelná a systematicky musí e, žádat o pomoc vnější spojence, aby v případě problému mohla reagovat. Tak na co tolik peněz na zbrojení, jestliže Saudiané nejsou schopni je využít pořádně eh, a, a sami a musí mm, pořád eh, jim pomáhat vnější spojenci. Čili to je věc, kterou je třeba brát v úvahu, protože ta reakce saudské populace by se mohla zesilovat vzhledem k tomu, že saudská populace je informovaná o tom, co se děje a může ten je vpozorovat a může se ptát eh, svých představitelů eh, ohledně řádného využití prostředků a bude to dělat čím víc, čím dál tím víc, protože s poklesem eh, ropy, cen ropy je přerozdělování slabší a dohoda uzavřená mezi královskou rodinou a společností je taková, že vy se nestarejte o politiku, ale my vám za to dáme prostředky, abyste si mohli dobře žít, protože máme peníze z ropy a ty my budeme přerozdělovat. Jestliže je ale méně peněz, protože cena ropy šla dolů a populace roste značnou rychlostí, pak přerozdělování peněz z ropy klesá a pak může začít eh, jaksi nespokojenost saudské společnosti, eh, která si řekne, jestliže je to je čím dál hůř, je méně peněz, máme menší příjmy z ropy a tak chceme také mít přístup k politice a chceme požadovat určité eh, jaksi politické cíle. A to by časem mohlo destabilizovat tento politický systém tak, jak je postavený. A myslím si, že je potřeba věnovat pozornost tomu, co saudská společnost říká o eh, hospodaření ze strany královské rodiny, hlavně v oblasti obrany a bezpečnosti, která absorbuje kolosální sumy ze saudského rozpočtu. Takže tím bych asi skončila, protože myslím, že tím jsem naplnila svých 20 minut. Děkuji vám za tuto velmi zajímavou prezentaci. A nyní dávám slovo eh, paní Jane Kinemons Chatham Děkuji vám. Dnešní Saudská Arábie je druhým největší, eh, největším trhem eh, pro známé exporty EU hned po Spojených státech. A dá se říci, že došlo eh, k značnému prohloubení obchodních vztahů mezi Saudskou Arábií a klíčovými členskými zeměmi za posledních 15 let. Eh, nadále eh, je eh, omezená kooperace mezi českými zeměmi jako takovými, mezi EU jako takovou a Saudská Arábie je součástí regionálního obchodního společenství. A tam se skutečně spolupracuje ačkoliv eh, dohoda o volném obchodu v tomto regionu eh, zatím, ať se o ní 15 let eh, hovoří, zatím se neuskutečnila. Existuje obrovský kontrast mezi regionální institucionální spoluprací a mezi bilaterálními vztahy mezi Saudskou Arábií a čínskými zeměmi EU evropské členské země eh, většinou eh, soutěží mezi sebou o partnerství hm, anebo o to, aby se staly zdrojem zbraní pro Saudskou Arábii. Eh, skutečně jenom málo, kdy se daří spolupracovat hm, v Evropě tak, aby to bylo v evropském zájmu. Od roku 2003 eh, eh, Saudská Arábie eh, velice rychle zvyšovala své výdaje, přičemž nejrychlejším rostoucí oblastí výdajů byla obrana. A tak to trvalo až do doby před několika lety. A je to v podstatě proto, že tam panuje strach, jména v souvislosti eh, se zmatkem v Iráku. Dále se Saudská Arábie obává role Iránu v regionu a různých arabských povstání a jejich eh, důsledků. No a samozřejmě je tam také eh, hrozba ISIS, což je společná hrozba Saudské Arábie i evropských zemí. To znamená, v této souvislosti Saudská Arábie potřebuje prohloubit bezpečnostní a obrané vztahy a potřebuje také diverzifikovat. Snaží se tedy hledat nové, eh, nová přátelství, nové vztahy, kromě tedy Spojených států, Británii a Francii. A to tedy spravuje eh, do hry řadu dalších evropských zemí, jak východo, tak západevropských. Nicméně evropské země a Saudská Arábie mají na Středním východě společné zájmy a k tomu patří také eh, bezpečnost a stabilita na Středním východě. Eh, k sporům ovšem došlo eh, tak jako nikdy předtím v souvislosti se, eh, s válkou v Jemenu. Před eh, arabským jarem 2011 se předpokládalo, že saudsko-arabská vláda je velice konzervativní silou, pokud se týče bezpečnosti a obrany a že tedy bude zachovávat stávající uspořádání a pořádek v regionu což v podstatě bylo v souladu eh, s bezpečnostními a obrannými zájmy Evropy a Spojených států. Eh, ve skutečnosti eh, ta síť kolem Saudské Arábie je poněkud jaksi komplikovanější. Dominantní interpretace islámu v Saudské Arábii je skutečně nejkonzervativnější a politicky je nejpokodnější. Eh, neglorifikuje a nelegitimuje se tam revoluce. Eh, nicméně eh, zároveň v Saudské Arábii je živná půda pro politické aktivisty a někdy dokonce džihadisty s revolučními sklony. Tady hovoříme o salafistech a podobně. A proto Eh, jsou zde zdůvodněné obavy o tom, jakou roli sehrávají sítě Saudské Arábie při radikalizaci v Evropě. A tady eh, vidíme, že to způsobuje eh, také tření mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií v souvislosti s 11. zářím. dá se říci, že eh, eh, tyto eh, nevládní části nepatří do bezpečnostní politiky Saudské Arábie, ačkoliv občas jsou pro tyto účely mobilizováni například v 80. letech v Afganistánu, tenkrát to podporovali Spojené státy a v poslední době v Sýrii ale od arabského povstání v roce 2011 se politické, eh, politický nepokoj na středním eh, východě eh, tedy vedl k tomu, že různí aktivisté a džihadisté vyvolávají v regionu regionální konflikty a nepokoje. A to se odráží také v novém vedení Saudské Arábie, ale taky eh, se ukazuje, že eh, Saudská Arábie není pouze eh, obráncem statu quo na středním východě, poněvadž ten status quo v podstatě už neexistuje. Region prochází velkými změnami a to znamená, že Saudská Arábie se musí orientovat ve velmi fluidním prostředí a rychle se vyvíjejícím prostředí. Evropská politika vůči eh, arabskému jaru se časem měnila, obracela, zejména vůči Syrii je těžko říct, jakou politiku Evropská unie vůbec zastává. Přístup Saudské Arábie byl ovlivněn vědomím různých rizik a hrozeb, jak to říkala Aněs. Jsou zde obavy ze bezpečnostního vakua, z nedostatku autority a pořádku v regionu, poněvadž tradiční centra moci eh, skolabovala. A eh, je třeba aby toto eh, vnímání, eh, abychom, to, to vlastně souvisí s eh, těmi obavami, v níž je Evropa a, a obava se imigrace a tak dále. A Saudská Arábie žije tedy skutečně sužována velice živým vědomím toho, že v jejím bezprostředním okolí režimy kolabují. Saudská Arábie současně má obavu z toho, že Spojené státy už eh, nějak eh, nemají eh, nejasný postoj k jejím, tedy k saudské přítomnosti na Blízkém východě a na Středním východě. Co se týče Obamovy administrativy, tak eh, saudské eh, elity eh, příliš nevědí, co od ní čeká, ale každopádně očekává se, že příští americký prezident, a jim kdokoliv, bude v této nejasné politice pokračovat. Další je tady obava z nedostatku bezpečnosti a autority Eh, na Středním východě, zejména tedy v souvislosti také s Iránem a eh, jeho eh, spojenci či nástroje. Toto všechno a zejména obavy z Iránu dominovaly té atmosféře strachu v Saudské Arábii v posledních 15 letech a e, nyní i, i některé členské země EU jsou otevřenější vůči Iránu a e, to jenom posiluje obavy Saudské Arábie. E, pro Saudskou Arábii vzestup Iránu se odehrává na úkor saudských zájmů. saudsko arabská reakce na tuto situaci, to znamená s těmi mnohými vnímanými riziky, to vlastně král Salman a e, mladší e, princové, jak e, oni hovoří, Aněz, to tedy vede k tomu, že zahraniční a obraná politika Saudské Arábie v regionu je a pevnější a agresivnější. A to už začalo před Eh, Karalem Salmanem, eh, poněvadž eh, v souvislosti s arabským jarem se saudská politika výrazně odchýlila od linie Ameriky a Evropy. Třeba Saudská Arábie vysílala armádu do Bahrajnu, i když Spojené státy se snažily spíše o řešení tichou diplomacií. Eh, podobně eh, to eh, pád Mohameda Morsího, to také Saudové podporovali, ačkoliv Spojené státy a Evropa byly spíše proti. Čili zdá se, že Saudská Arabie tam má větší vliv než Evropa. A nejvýraznější rozchod s minulou politikou eh, byl vojenský zásah Saudské Arabie v Jemenu, čímž se eh, dramaticky změnil kontext bezpečnostní a obrané politiky pro Saudskou Arábii. Eh, zbraně dosud Saudská Arábie používala skutečně na obranu a jako zastrašovací prostředek. Ovšem eh, v oblasti eh, Perského zálivu se cynicky komentuje to, jak Saudská Arábie utrácí peníze za obranu. Eh, přičemž de facto chybí peníze na vzdělávání, ale vydávají se peníze na zbraně, pro které není mnoho užitku. Eh, Saudové eh, jak si eh, používají ty zbraně pro mírotvorné akce, to bylo například Zeston v Kuwaitu, jenomže ta jemenská válka je zcela novým fenoménem v moderní historii Saudské Arábie. To je de facto Eh, intervence jenom regionální, to ona vlastně vede tu intervenci, i když eh, ji podporují západní spojenci, zejména Spojené státy. Současně s tím se Saudská Arábie eh, etablovala jako nejsilnější eh, prvek v jemenské ekonomice. Nyní tedy kontroluje jemenské přístavy a tudíž i dovoz. Pro evropské země je to dilema eh, v době, kdy se Evropě příliš nechce zasahovat na Středním východě vojensky, ani eh, se příliš angažovat formou pomoci. Evropa v současné době eh, je na jedné straně, eh, tedy zastává eh, názor, že by tedy v regionu se měly řešit problémy regionálními sílami a na druhé straně ovšem si přejí bezpečnost, ale moc proto nedělají. Nyní stručně o povaze bezpečnostních a obranných eh, vztahů s klíčovými členskými zeměmi. Jak jsem řekla, eh, k nejdůležitějším patří Británie a Francie. Velká Británie v roce 2015 eh, de facto měla zhruba dvě třetiny všech eh, příslušných dohod s Saudskou Arábií z celé Evropy. Ale eh, ty licence eh, celkem jako to, co bylo dohodnuto, mělo zhruba 4 miliardy hodnotu. Ale bylo tady 11 žádosti o licence, 11 mm, téměř eh, všechny byly eh, zamítnuty z důvodu, z důvodu lidských práv a eh, jenom jeden případ, to byl z bezpečnostních pochybností, že by ty zbraně mohly bezpečnostně skončit v Syrii. Evropské země, které mají bezpečnostní obrané dohody se Saudskou Arábií, se de facto eh, zabývají eh, prodejem eh, obranných materiálů a tréninkem a školením. Samozřejmě, že tyto prodeje musí být opřeny o Eh, řekněme, eh, porozumění mezi členskými zeměmi a de facto eh, nevzbuzuje to žádné pochyby, poněvadž jde pouze o školení personálu a zbraně. Spojené státy mají v Saudské Arábii 130 eh, odborníků, eh, kteří eh, trénují vojáky, ale také radí ministerstvu obrany a podobně. To je tedy nejsilnější přítomnost ze všech západních zemí. Další dohody přišly také z Evropy a opět se to týká saudského loďstva. Španělsko také podepsalo už sedmkrát smlouvu o vojenské spolupráci od roku 2007 a týká se to zejména tréninku eh, letectva. A eh, také eh, Německo se nyní stává Eh, významným exportérem zbraní do Saudské Arábie, eh, je nyní na třetím místě a eh, v Německu je kolem toho nyní velká debata ohledně tedy otázek lidských práv. všem v některých zemích i v Evropském parlamentu Eh, roste odpor zejména v souvislosti s Jemenem. A ve Velké Británii eh, dnes tady se chystá eh, právní revize, poněvadž jedna nevládní organizace tu otázku vývoze zbraní do Saudské Arábie přeložila soudu. Čili to asi nemůže řešit jenom samotná vláda. Pokud se týče vyhlídek do budoucna, k tomu nejnápadnějšímu, co tedy eh, se objevilo z vize 2030, to znamená saudských eh, plánů na ekonomickou reformu, je to, že eh, Saudská Arábie chce výrazně posílit svůj vlastní vojenský průmysl. V současné době produkuje zhruba jenom 2% svých zbraní. Podle vize 2030 eh, se počítá s tím, že za 14 let by měla být schopná eh, si doma vyrobit zhruba polovinu zbraní. To se pravděpodobně neuskuteční, zejména ne za 14 let. A je to něco, co kdyby skutečně nastalo, Eh, tak co eh, by mělo nastat, tak to by potřeb, si vyžádalo výrazné investice a transfer technologií eh, z evropských zemí a z Ameriky, což je dosti nepravděpodobné. Přesto všem je velmi zajímavé, že toto je deklarovaná aspirace Saudské Arábie. Zde se reflektuje jednak snaha vytvořit pracovní místa, ale také eh, jaksi mm, nespokojenost s tím, že, se, eh, že je taková závislost na vnějších zdrojích, vnímat to čím dál i více jako riziko. Zároveň eh, není jasné, zda saudská intervence v Jemenu je příznakem nové doby, nebo jestli je to jenom reakce eh, na předchozí mm, extrémně zdrženlivou eh, politiku. Eh, někteří říkají, že Jemen je začátkem nové doktriny krále Salmana a že potom bude nasovat intervence v Syrii a podobně. Jemen zřejmě nebyl dostatečně úspěšnou akcí na to, aby v tom Saudská Arabie chtěla pokračovat jinde. Ta válka, i když moc o tom nevíme, eh, jak se k tomu obyvatelstvo staví, takže na, na začátku tedy eh, byla celkem podporována saudským obyvatelstvem jako něco, co je nezbytné, aby eh, se vláda chránila proti převratu. Ovšem Eh, samozřejmě musí se šetřit jinde a čím více se bude šetřit, tím méně populární to bude. Eh, zejména eh, někteří tedy tvrdí, že ne spíš to, že Saudská Arábie by se chtěla ujmout zodpovědnosti za bezpečnost v regionu, ale spíše to, že Eh, Saudská Arabie je do toho tlačena, poněvadž tradiční spojenci eh, neposkytují takové záruky jako v minulosti. No a co se týče těch eh, budoucích výhledů, tak asi ta největší novinka je tedy, nebo nesoblad bude v souvislosti s Iránem, protože některé členské země se snaží eh, posilovat eh, hospodářské styky s Iránem, zatímco Saudská Arábie to vidí jako hrozbu a dává to do souvislosti s eh, růstem IS. Nicméně tady ten mocenský boj se zřejmě bude odehrávat pouze formou eh, náhradních válek, jako vidíme eh, třeba v Sýrii, eh, přičemž tedy skutečná a otevřená válka mezi Saudskou Arábií a Iránem je nepravděpodobná, tak se to dá si brát. Děkuji vám. Wow, ladies, thank you very much. Děkuji mnohokrát za toto velice komplexní, velice zajímavou prezentaci. Děkuji vám. Není zde v sále přítomno mnoho poslanců z mnoha různých důvodů. Přesto však se jedná o velice zajímavé setkání. Pan Mark Jura. Mrs. Valero? Sorry. Pani, pani Valero, pardon. No, Děkuji. Já chci poděkovat za to, co jste nám sdělila. Myslím, že to bylo velice zajímavé. Já jsem pracovala v oblasti exportu zbraní, jsem ze Švédska. My jsme měli ohromný skandál, když se lidé uvědomili, že pomáháme Saudské Arábii budovat zbrojní průmysl. Nikdo o tom nevěděl, bylo to všechno drženo v tajnosti. A samozřejmě jsme měli za to, že je to proti švédským zákonům, ale pak jsme si uvědomili, že máme uzavřeno memorandum porozumění se Saudskou Arábií a Loni už jsme toto memorandum neprodlužovali, to znamená, že přestalo platit. Vztahy se Saudskou Arábií v jiné oblasti, mimo zbrojní průmysl, jsou nadále stejné, ale pokud jde o vývoz zbraní, tak je to takto. A byl to hlavní důvod, proč to všechny tak pobouřilo, kvůli ochraně lidských práv, kromě jiného, vzhledem k tomu, co se děje v Jemenu a tak dále. Šlo ale hlavně o lidská práva, zvláště o práva žen. A my jsme měli tedy společné stanovisko, hodně se tehdy psalo o lidských právech, s tím, že ale práva žen nejsou až tak eh, silně chráněna, takže bychom je mohli použít jako argument pro zákaz vývozu. Je to bloger, blogerka Badawi, máme válku v Jemenu, problém s vývozem zbraní a další problémy. Pak embargo na vývoz zbraní do Saudské Arabie právě kvůli Jemenu. A tak si říkám, jak tohle všechno ovlivňuje Saudy samotné. Já vím, že tam jsou krajské volby, kde se už mohou účastnit ženy a mají volební právo. Je to právě kvůli tlaku ze strany Evropy, že se dějí tyto změny? Já doufám, že to nějaký vliv na Saudskou Arábii mělo, ale chtěla bych si to poslechnout od vás. Zda dochází k těmto změnám, co se děje v občanské společnosti, proč dochází k těmto převratným změnám. Já bych také chtěla položit otázku. Paní Valera, dovolte mi jednu připomínku. Tento seminář, toto setkání jsme připravili proto, abychom řešili otázku bezpečnosti a obrany a spolupráce. Samozřejmě je zde také aspekt embarga na vývoz, to je pravda, situace je to velmi citlivá, to je také pravda, ale toto setkání bylo svoláno v rámci výboru SEDE e, a to bez účastě právního výboru. Já si myslím, že bychom se neměli pouštět do oblasti práce jiných podvýborů. Samozřejmě, že je vždycky složité se některým tématům úplně a zcela vyhnout, ale já bych raději, kdybychom zachovali pozornost pro otázku bezpečnosti a obrany. Bylo to velmi dobře řečeno, velmi dobře odprezentováno, jsou zde různé aspekty, které musíme v tuto chvíli projednat. Já bych poprosila obě panelistky, aby se více vyjádřili k tenzím v regionu mezi šíty a sunity. Jak důležité to podle vašeho názoru je v těch hlavních oblastech a ohniscích konfliktů, hlavně v Syrii, v Libanonu, v Iráku, ale i v Jemenu. My víme, jaký, jaký jsou ti hlavní hráči, kdo to zaštiťuje, známe to pozadí obou skupin. Nicméně ráda bych se vyslechla, k jaké dynamice změn v tuto chvíli dochází, byť už známe historické pozadí vzniku obou skupin. Pan López, prosím. Děkuji. Já bych se chtěl nejprve vyjádřit a potom položit otázku, která souvisí. Já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě. Možná jste o těch důvodech už hovořili, ale zde se koná setkání o Saudské Arábii. Nelze ale se vyhnout debatě o Iránu. A já doufám, že jednáme transparentně s Iránem jako se Saudskou Arábií, zvláště pokud jde o zbraně. V Evropské unii se velmi často rétorika změkčuje vůči Iránu. Já nevím proč, z jakých historických důvodů to je, jestli kontext monarchie, ale já si myslím, že Evropa musí a jednou bude určitě muset sehrát zásadní roli ve vyvažování sil v regionu. Nejde jenom o Saudská a Irán a jejich střety v regionu, ale teď jsou zde ještě další aktéři, Sýrie a Rusko. Nejde o Sýrii, ale jde třeba i o Egypt ten je strategický vzhledem k Saudské Arábii zvlášť. A co si myslíte, že by se stalo, kdyby se Rusko přiblížilo k Egyptu? Jak by se strategické vztahy mezi Saudskou Arábií a Egyptem změnily? A jak by fungovala dynamika v zálivu? Ano, děkuji. To je pravda a do naší prezentace to určitě patří jako téma. Dámy, máte slovo paní Levalua a pak paní Kinimo. Merci pour ces différents... Děkuji za ty jednotlivé otázky. Pokusím se zodpovědět. Začnu od konce. Ano, protože dochází k významnému přiblížení mezi Egyptem a Ruskem a pozorujeme, že Vladimír Putin by eh, chtěl znovu získat pozici v Egyptě a Egypt Eh, se snaží obnovit eh, ty historické vazby, které mezi Egyptem a Ruskem panovaly a které potom nahradila aliance s Washingtonem a my dnes vlastně vidíme eh, postup, kdy Rusko se snaží získat své pozice v regionu a docela se mu to daří. Vidíme to jak se Saudskou Arábií, tak obnovené vztahy Eh, mezi Moskvou, nebo nové vztahy mezi Moskvou a Riadem mezi Moskvou a Kahirou. A to je nová, nový aspekt, který musíme vzít v potaz eh, v, z hlediska bezpečnosti a obrany v regionu, protože Rusko má v úmyslu znovu hrát významnou roli nejenom v Sýrii, kde se angažuje, ale i mimo Sýrii má vůli eh, jaksi tam eh, v tom regionu být eh, přítomno, dodávat zbraně a patřit mezi významné dodavatele eh, výzbroje v regionu. Vy jste hovořil o Egyptu, Překvapivě se to týká i Saudské Arábie a to je velmi důležité a pro nás, Evropany, bude potřeba eh, to vzít v potaz eh, při analýze regionu a přístupu k regionu, přístupu k bezpečnosti tohoto regionu a naší mm, pozice a našem místu v tomto rámci, protože ten region mm, je eh, nyní místem střetu mezi Američany a Rusy Eh, s přítomností obou stran a tam je velký rozdíl mezi Ruskem a, a, a USA, kdy Rusko je odhodlané opravdu znovu získat svá místa a aplikovat to, co říká a naproti tomu je Amerika, která se možná změní po volbách, ale v posledních letech Amerika už nechtěla přímo uh, řešit Eh, ty eh, konflikty a tím způsobem vlastně nechala víc místa Rusku, které je odhodlané postoupit a skutečně sehrát roli faktického partnera pro země, které právě mají pochybnosti o americké angažovanosti a o spolehlivosti e, aliance s Amerikou. Kromě toho považuji v posledních letech za velmi zajímavé, že konečně kromě Ruska, které se vrací do hry, tak vidíme zcela jasně daleko větší roli regionálních mocností. V letech před arabskými revolucemi eh, hlavní roli hrály američané a západní mocnosti v regionu. Eh, teď opravdu vidíme, že regionální mocnosti mají v úmyslu znovu tedy nabít, získat své místo a hrát významnou roli víceméně ve spolupráci s těmi mezinárodními patrony. Vidíte, vidíme v Syrii. Ale ta nová strategická situace v posledních letech v regionu je, že regionální mocnosti eh, prosazují eh, svou vůli hrát skutečnou roli více či méně ve spolupráci se svými spojenci. A to je věc, kterou musíme zohlednit při analyzování našeho postoje, naší pozice v té situaci eh, a vzhledem k tomu, že tam jsou ty místní mocnosti, které získávají více eh, samostatnosti a které zohledňují vlastní zájmy a ne jenom, aby tlumočili zájmy eh, spojenců mm, Spojených států nebo Evropských arabských zemí nebo jiných zemí, prostě podle toho, o kom mluvíme. Co se týče vztahů mezi sunity a šíty, o tom se teď hodně hovoří v tisku, že je tam oblouk Sunický proti oblouku šítskému. Já jsem toho názoru, že hovořit o náboženství Jistě, patří to jaksi do těch aspektů analýzy, ale jedná se primárně o politické a geopolitické problémy, které jsou oblečeny do náboženského hávu. Já si nemyslím, že e, ten region můžeme analyzovat pouze z pohledu střetu šítů a sunitů. Ano, jsou ve střetu, ale oni nemají jaksi ty konflikty e, pouze náboženské, ale hlavně politické a geopolitické politické. A tady si myslím, že nesmíme udělat chybu v způsobu hodnocení toho problému. Já neříkám, že náboženské aspekty nehrají roli, to by byla hloupost, ale nesmíme se omezit jenom na hodnocení, že iránští šíte chtějí eh, zmlátit eh, saudské sunity a podobně. Primárně je to regionální privalita, primárně je to otázka vůči role a pro Saudskou Arábii je to otázka také udržení vlastní legitimity eh, vůči svatým místům, to, to souvisí s náboženstvím, ale je to hlavně politická obrovská otázka a nesmíme chybovat při způsobu hodnocení těch konfliktů, protože jinak bychom je nepochopili a nepochopili bychom ani, jakým způsobem případně eh, hledat a nalézat eh, odpovědi na tyto otázky. Když se podíváme na Syrii, tam je to vyloženě sektářský boj mezi sunity a šíty, ale ona je to hlavně válka, kterou vede část obyvatelstva proti autoritářskému režimu a spuštění revoluce v Sýrii nemělo se střetem sunitů, šítu, alawitů a sunitů nic společného. Až poté někteří se pokusí ten konflikt jak si ovládnout a postavit ho na náboženský základ, ano, to, to je pravda, ale musíme k tomu přistupovat opatrně a nesplést se v tom hodnocení. A konečně eh, společnost a ženy. Já jsem byla v Saudské Arabii před pár měsíci a zaujalo mě, že uvnitř občanské společnosti v Saudské Arábii hrají ženy velice důležitou roli. A jsou to spíš ty vzdělané vrstvy e, saudské společnosti a ženy z, té, z těchto vrstech, vrstev, to znamená z té vyšší společnosti, si jsou vědomi své vůle situaci změnit a mění ji. Ale zatím je to jenom otázka těchto vzdělaných žen, saudských podnikatelek, které jaksi se eh, mění tu společnost zevnitř s tím pocitem a oni to sami říkají, že vnější tlaky jsou potřeba, ale diskrétně, protože jinak to eh, eh, zase se zablokuje královská rodina, protože eh, má pocit, že to je vnější vněšování, takže diskutovat se saudskými představiteli proto, aby se společnost pohnula, ano, ale diskrétněji a ne to nutně inzerovat, protože to situaci zhoršuje. A tyto diskuse jsou užitečné, ale je potřeba jak si je vést s taktem, aby nedocházelo k opačnému dopadu, kdyby se ta společnost nebo části, segmenty společnosti, aby se nezasekly. Ty, které nemají výhled ven, tak aby se ještě víc nezhoršily. Čili to jsou tlaky a, a jednání, která se musí používat jemně, mají-li přinést výsledek a mohou pozitivně ovlivnit ten vývoj v určité perspektivě. Děkuji, paní Keneman, děkuji. Já se vrátím k, té, k tomu vnějšímu tlaku a k lidským eh, právům, zvláště v kontextu vývozu zbraní. Vrátím se k tomu určitě. Je to složité vyhodnotit, co všechno se děje vlivem vnějšího tlaku. Většinou, když dojde k efektivnímu tlaku na lidská práva, tak je to tehdy, pokud máte vlastní silný elektorát v dané zemi, který chce prosazovat takováto práva a základní svobody. V některých zemích které jsou blízko Saudské Arábii v Evropě, se často argumentuje, že když poskytují zbraně, tak vlastně poskytují i určitou páku. A to samozřejmě není vůbec důvod, eh, proč se vyváží zbraně, protože tady jde o veliké finanční objemy. Někteří však znášejí argument, že země, která poskytuje zbraně, může rovněž také požadovat lepší dohled nad eh, dodržováním mezinárodního humanitárního práva, může požadovat eh, zodpovězení otázek o systému, může požadovat vyšetření z, případu pochybení a porušení lidských práv. A vždycky je třeba zamyslet se nad elektorátem samotným a ve Saudské Arábii se zdá, že se často říká, a je to i oficiální linie politiky, že eh, civilní oběti jsou strategickým nákladem nutnosti v určitých případech a my chceme, aby se tato linie ne, ne, neprosazovala. Naopak mohu, může docházet eh, k situacím, kdy Saudská Arabie bude tato omezení vnímat jako pokrytectví. Já myslím, že často v Saudské Arábii je to vnímáno tak, že se mají postarat o lidská práva ještě více než třeba Spojené státy nebo ještě více než třeba Izrael. A z hlediska dodavatelských zemí je zde riziko, že čím více se zaangažujete, tak, tak tím nejenom budete dodávat zbraně, ale budete se i podílet na dohledu nad systémem, čímž se stáváte nutně součástí celého konfliktu. A Spojené království takhle Jemen v tuto chvíli například vnímá vnímá jej víc než jako nezávislého pozorovatele nebo zprostředkovatele. A já souhlasím s Aněs. Tohle je všechno ovlivňováno geopolitickými aspekty. A aspekty, jako je náboženství, tohle ovlivňují již od 14. století a je velmi znepokojivé, že v Iránu a Sádské Arábii je velká populace lidí pod 30 a pokud mají vůbec nějaké politické povědomí, tak sledují zprávy, jimž dominuje region plný sektářských konfliktů, takže se zde buduje určité povědomí o tom, že na sektách mnohem více záleží ve srovnání s tím, jak tomu bylo za generacech rodičů že prarodičů a bude stále těžší tuhle situaci vyřešit. Nepochybně však by to evropské země neměly vnímat touto optikou. Je to záležitost geopolitická a tu způsobili do jisté míry i země západu a Evropy. Pak je zde otázka Ruska a Egyptu. My jsme již zaznamenali, jak se tento problém objevil. Egypt v podstatě využil Rusko aby se Spojeným státům sdělilo, že má své alternativy. Další je blízkost k Číně z hlediska investic. A otázka je, jestli Egypt to skutečně rozlomil a jestli mu bude nakonec stačit Rusko či Čína, pokud se pokud, pokud uh, přistoupí k takovému rozlomení vztahu. A je zde určitý negativní dopad na vztahy s Saudskou Arábií a to jsme zaznamenali už proto, že um, Saudská Arábie má mnohem méně peněz na pomoc Egyptu, než mají ostatní státy. A já předpokládám, že uvidíme eh, střední východ, který bude eh, více, více strany, budou tam do toho vstupovat další velmoci, jako je právě Rusko. A všichni se budou snažit eh, sehrávat určitou hru a nebude to, jako to bylo v minulosti, kde se každý snažil stát na své straně barikády v rámci studené války. Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji za velmi zajímavou výměnu názorů. Nikdo se již nehlásí o slovo. To znamená, že uzavřeme tento bod na programu. Je to velmi zajímavé si udělat takovýto přehled o situaci v regionu, kde dochází k zásadním přesunům moci. A pro nás jsou obavy těch nejdůležitějších zúčastněných velmi důležité. Je důležité si udělat jasno, udělat představu v tom, jak situace vypadá a já bych nyní ráda osobně řekla, že v, i v Evropě zaznamenáváme případy zestupu eh, radikalizovaných eh, skupin, které využívají strategii, jako je kontakt na velmoci typu Rusko. A jak se tohle vnímá? Jsou zde určití noví aktéři. A do jaké míry jsou právě oni podstatnými aktéry. Oui, c'est sûr que la... Určitě. Komunikace hraje významnou roli a takový jeden signál, který to ukazuje, je ten, že všechna mezinárodní média třeba teď vysílají v arabštině. Mají i televizní kanál v arabštině, ať už je to ruská televize, britská samozřejmě, francouzská, Iránci, Číňané, Turci. Čili ta existuje taky válka a vůle jednotlivých mocností, mezinárodních a regionálních, obsadit i mediální prostor, prostor komunikace a Rusko například je velice aktivní v této oblasti vůči jednotlivým konfliktům a tam jsme svědky toho, eh, svědky opravdu války všech těch přítomných aktérů a role regionálních mocností je vidět taky v tom, že všechny investovali do těchto prostředků, aby mohli mít vliv, aby mohli předávat své myšlenky, svá poselství a svoji představu o regionu. Je třeba pochopit, že to je fáze vlastně hlubokého spochybnění starých aliancí, vnímání bezpečnosti, vnímání obrany a všechny prostředky a všichni zapojení aktéři vlastně eh, chtějí eh, prezentovat eh, svoje představy a reakce. To je velký faktor v regionu a v Rusku Například se snaží hodně o tu protiimperialistickou retoriku vzhledem k Sýrii s tím, že Spojené státy se snaží získat střední východ, přitom jsou to letadla Ruska, která jsou tam přítomny. A Irán a Saudská Arábie investují hodně do něčeho, co je v podstatě propaganda, satelitní televize, mediální válka, jeden proti druhému a bohužel sektářství je právě jedním z nástrojů, který se v této souvislosti používá a je velmi nebezpečný. A teď se vracím ještě k tomu, co říkal tady pán hledně Iránu. Já myslím, že to má svou souvislost. Zdá se, že zde je velký rozdíl mezi tím, jak se to vnímá v Evropě a mezi realitou. V tuto chvíli se hodně sladce hovoří směrem k Iránu. Ale ty vztahy jsou opravdu daleko od eh, vřelosti a daleko od spolupráce v oblasti obrany. Nicméně je zde určité pochybené eh, vnímání Saudské Arábii, že Iránu se všechno odpustí a ono se mu všechno neodpustí. Takže z hlediska Evropanů, kteří se snaží vyvíjet tlak na Saudskou Arábii, zvláště pokud jde o mezinárodní humanitární právo a, a válečné právo, tak se to snažíme zasadit do kontextu a říci, že Saudské Arábie se nepomáhá jinak, než by se pomáhalo jakékoliv jiné zemi. Děkuji. Já bych jenom chtěla k tomu říci, že určitě bychom nechtěli aby se toto setkání vnímalo jako jednostranný pohled na věc, to určitě ne. Chtěli jsme se věnovat otázkám bezpečnosti a obrany. Chtěli jsme vyhodnotit eh, celosvětovou situaci bezpečnostní a chtěli jsme se bavit o naplňování dohod, takže chceme dosáhnout toho, aby se jednalo o takový přehled eh, pro nás, eh, jaké zde existují globální hrozby. Chtěli jsme to vzít téma po tématu. Tak toto tedy je. Já jsem spokojená s výsledkem dnešního setkání. Děkuji oběma panelistkám odbornicím. Děkuji za velmi dobré a nestrané stanovisko, odborně fundované a podložené ke, ke konfliktu v regionu. Please stay, we have second point of our agenda. Prosím, zůstaňte na místech, máme ještě jeden bod před sebou. just two minutes for rearrangement of the podium. Jen tady přeorganizujeme pódium a budeme pokračovat.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

Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Budeme pokračovat. To je poslední bod na programu dnešní schůze. Sede. Téma je to nesmírně zajímavé. Přestože si jistě uvědomujete určitá omezení. Tato schůze je veřejná. My pravděpodobně spustíme sérii debat na stejné téma. A tématem tohoto panelu je CBRNE, to znamená nekonvenční rizika a hrozby pro bezpečnost EU. A já bych představila naše dva panelisty. První z nich je pan Bruno Dupré ze služby vnější činnosti a má na starosti protiteroristickou politiku a vesmírnou politiku. A máme tu také zástupce komise DG Home. A tím je pan Jorge Manuel Bento Silva, který zastupuje komisi. Nejprve začneme prezentací ze strany služby vnější činnosti, takže vyzvu pana Dupré, aby nás seznámil se svým pohledem na problematiku CBRNE a poté dám slovo panu Bento Silva. Eh, pánové, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat vašemu výboru a vám, paní předsedkyně, za příležitost pro snižbu vnější činnosti pohovořit o chemických, eh, biologických, radiologických, jaderných a výbušných rizicích a v souvislosti s bezpečností. Takže já nejprve řeknu, jaká jsou ta rizika, a jak je připravené mezinárodní společenství a jaká opatření přijímá EU v reakci na mm, toto citlivé téma. Za prvé, Evropská unie má velké obavy ze čtyř hlavních bezpečnostních rizik, která všechna představují e, velkou pravděpodobnost chemické, biologické, radiologické a nukleární hrozby. Máme jednak eh, klimatické změny, za druhé terorismus, za třetí energetickou bezpečnost a za čtvrté pokročilé biotechnologie. Každé z těchto témat eh, je propojeno ještě s kybernetickými hrozbami, ale kombinované dohromady tyto bezpečnostní faktory Eh, by byly devastující. Představme si třeba bioteroristický útok v regionu eh, postiženém klimatickými změnami a špatnými eh, životními podmínkami. Nikdo nedokáže předpovídat takový dopad a rozsah takového trestného činu, ale jedna věc je jistá. Rozhodně by se ten problém neomezil na jeden národ nebo dokonce jeden region. Za druhé, jak dobře je mezinárodní společenství připravené? Například eh, Ebola, Fukushima, chemické zbraně v Sýrii nebo v Libii, eh, vedly eh, experty k následujícím závěrům. Žádný národ i v rozvinutých zemích nebo na západní polokouli není zcela připraven na to, aby odpovídajícím efektivním způsobem reagoval na takovou hrozbu. A když se podíváme na tyto krize, můžeme z toho vyvodit čtyři ponaučení. Jednak obyvatelstvo je často ne, o, neinformované o rizicích a nouzových řešeních. Za druhé, kritické struktury nejsou dostatečně eh, chráněné eh, před eh, riziky, hlavně biologickými a chemickými hrozbami. Za třetí, první, kdo má reagovat, to znamená bezpečnostní a zdravotní služby často nejsou odpovídajícím způsobem cvičené a nedostatečně koordinované mezi sebou v případě krize. A konečně navíc politická ehm, informovanost by se měla zlepšit, politické uvědomění. Takže tato čtyři ponaučení by nás neměla překvapovat. Takové závěry ohledně CBRNE často jsou eh, eh, důsledkem málo pravděpodobných eh, případů s velikými dopady. Za třetí, uznání škodlivých dopadů nedostatečné připravenosti vede EU k tomu, že chce eh, jak si jednat na dvou úrovních. Napřed strategicky, ehm, CBRNE je součástí strategií EU eh, mezi, a patří mezi její politické priority. Evropská komise připravuje sdělení o CBRNE, které by mělo být přijato na konci tohoto roku. Toto sdělení eh, by předcházelo akčnímu plánu o detekci a reakci na podobné hrozby a konečně eh, na prohlášení eh, NATO a EU bylo přijato v, ve Varšavě. Je to prohlášení o odolnosti, kde se právě zaměřují na tyto hrozby. To je tedy ta strategická část reakce EU. Operativně EU vydá 500 milionů eur od roku, vydala od roku 2010 do roku 2020 na vypracování uvnitř i vně Evropy eh, bezpečnostní opatření. Eh, služba vnější činnosti vypracovala eh, určité mm, ty vnější aspekty a centrum excelence pro řešení těch vnějších opatření v 55 zemích 8 regionů, z nich 4 jsou v našem sousedství. 20 akčních plánů CBRN už bylo přijato. A tuto iniciativu chceme rozšířit do dalších zemí jako Irán, Pakistán, Egypt, Izrael, které projevily zájem o tuto iniciativu. Jedině mezinárodní spolupráce může přinést řešení pro ochranu e, civilního obyvatelstva e, v, při, v rámci mezinárodní solidarity bez hranic. Hovořit o mezinárodním partnerství Eh, mě vede k průmyslové notě. Partnerství soukromého a veřejného sektoru bude nutné v budoucnosti pro zlepšení koordinace mezi soukromým a státním sektorem, hlavně ve výzkumu v oblasti CBRN. A chemické, farmaceutické a jaderné odvětví musí vybudovat síť center excelence. Náš regionální evropský přístup k problematice byl zaznamenán Radou bezpečnosti OSN, NATEM, G7 i Spojenými státy, což je velký partner v oblasti CBRN. A přístup EU je opravdu považovaný za zdravý a je potřebný pro posílení naší první linie v zahraničí. Já jsem se zrovna vrátil z New Yorku, eh, kde eh, v OSN se plánuje rezoluce o CBRN nejenom pro zvýšení politické uvědomělosti, ale také eh, pro doporučení evropských metod proti dalším hrozbám, hybridním hrozbám, kybernetickým hrozbám a tak dále. Takže naší prioritou je posílit naší koordinaci s komisí, hlavně v souvislosti s DG Home a DG AVKO, abychom vytvářeli synergie mezi vnitřní a vnější politikou eh, v oblasti CBRN, aby tyto politiky se navzájem odrážely a zajišťovaly větší odolnost. A pro eh, to, abychom čelili hrozbě, eh, která nadále panuje. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pan eh, Bento Silva z DG Home. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám všem také za eh, laskavé pozvání k a děkuji panu Depre za jeho příspěvek, který plně podporuje. Ze strany DG Home se soustředujeme zejména na umyslné, zlovolné eh, kyberhrozby, ale jakožto součást komise obecně eh, vnímáme všechna rizika a eh, samozřejmě CBN to nás velice zajímá prevence, eh, zjišťování, všechny další eh, komponenty, eh, včetně těch tří, o kterých hovořil pan Dupré. Co se týče prohlášení o rizicích. Ano, tyto obavy sdílíme. Zeměna, pokud se týče rizika souvisejícího s teroristickými hrozbami. Velmi úzce monitorujeme posouzení eh, našimi kolegy v ESVČ, EAC, eh, Mezinárodní organizace NATO, Spojené státy, členské země, to všechno jsou naši partneři. A eh, samozřejmě, i když nezasahujeme do žádných utávených informací, tady nechceme o nich hovořit, tak každopádně jsou zde určité teoretické skupiny, které využívají vektory CBRN, zejména eh, je zajímají ty chemické eh, látky, ale také nás zajímají eh, kapacity, respektive schopnosti těchto věcí využívat. My eh, nemáme jako komise kompetenci v tomto a pro posuzování, ale máme určitě indikace, že Daesh má schopnost eh, využívat určité látky, jako je třeba eh, botulin, iperit, chlorin a tak dále. A také do dalších. A samozřejmě tyto náznaky už se sledujeme. Eh, pokud se podíváme eh, na věci z široké historické perspektivy, eh, vycházejíce z politiky vnitřní bezpečnosti, tak tady máme různé projevy těchto hrozeb. Začíná to v roce 2005 madridské útoky, také londýnské my jsme vypracovali první dokumenty už v roce 2005. Snažili jsme se eh, sledovat nebo shromažďovat informace o jednotlivých těchto oblastech, chemické, biologické, nukleární a tak dále. Ehm, my eh, jsme také tehdy byli eh, předsednictvím eh, Evropské eh, rady, čili také jsme se měli mm, práci v oblasti CBRN. Takže můžu říci, že Evropská unie podnikla určité kroky a můžeme s důvěrou říci, že jako Evropská unie jsme, tedy včetně Evropského parlamentu, Eh, se začínali tímto eh, problémem zabývat velice brzy, už před deseti lety. Ta první období, to jsme se snažili všechno postihnout v celistvosti. Eh, takže ty první dokumenty de facto se tím takto zabývaly. Prostě průmyslová politika, politika celkově právní stát. Čili my jsme nechtěli vynechat nic, co by jaksi mm, nám tam mohlo chybět. E, to také znamená, že ta naše, to naše úsilí zpočátku nebylo příliš soustředěné, ale to jinak nešlo. E, poté jsme přešli k akčním plánům a ten akční plán, e, řekněme, ten, ten měl 120 priorit a řekněme, že když těch priorit máte 120, tak je to jako byste neměli žádnou. Nicméně bychom to chtěli skutečně celé post, postihnout eh, a eh, nechtěli jsme to příliš brzy sužovat a riskovat, že nám tady něco unikne. Tento akční plán byl nakonec implementován eh, prakticky v 66 horizontálních akcích Eh, všechno proběhlo úspěšně, eh, máme lexikon eh, CBRN přeložený do všech jazyků, přičemž také máme hm, mobilní aplikace a profesionálové se tedy mohou mezi sebou bavit, takže tak to prostě je. A nyní se dopracuje druhá implementační zpráva, která eh, bude brzy dána k dispozici dalším institucím spolu se zprávou, o které hovořil eh, pan kolega. Čili eh, to bude asi skutečně zcela vyčerpávající popis z toho stavu, kde dnes jsme. To další období Eh, začalo de facto před třemi lety, což eh, eh, odpovídá období obnoveného zájmu institucí, včetně parlamentu, v problematice CVRN. Samozřejmě jde hlavně o ty chemické zbraně, to řekněme otevřené v Sýrii. Použití chemických zbraní v Syrii zbudilo pozornost politického světa v teroristických scénářích eh, tady máme de facto teroristici, tady jsou, eh, zbraně se používají eh, a v podstatě je tady dostatečná základna znalostí, jak používat chemické látky, chemické zbraně. V radě to vzbudilo zájem de facto už v roce 2012 Eh, tedy předtím, než eh, začala tato fáze, o které hovořím, rada už eh, dospěla ke svým závěrům v této oblasti. Ale, jak říkáme, máme tady obnovený zájem Rady parlamentu členských zemí, komise také. A soustředíme se na pět směrů. Kolegů v EAS, ICTC a dalších analytických střediscích, které analyzují rizika, Eh, jsme požádali, aby zintenzivnili práci a mě tedy s větší intenzitou, větší frekvencí a tak dále. Druhá věc eh, se týkala v podstatě mobilizace zájmu a úsilí eh, vyvolat nějaké akce, pokud se týče potenciálních cest kde se pašují tyto látky směrem k nám, čili eh, vodní cesty, námořní cesty a tak dále. Eh, ne všechno mohu říci, ale de facto mobilizovali jsme zájem těch, kteří by eh, se tím měli zabývat na hranicích, tranzitu a tak dále. Třetí aspekt se týkal roztmíchání, eh, abych tak řekl, činnosti různých eh, práv, eh, pracovních skupin. Naši kolegové také externě se tím zabývali, zejména v oblastech kolem Evropské unie a v naší blízkosti. Čili nám se podařilo oživit jednotlivé skupiny CBAN tak abychom eh, měli k dispozici, když to bude třeba, velice rychle i expertízy a analýzy. Za čtvrté jsme spolu s kolegy z ECO a s kolegy z členských zemích uspořádali v roce 2014 eh, cvičení. Účastnilo se 600 lidí, 7 členských zemí a bylo to na evropské úrovni eh, Eh, jedna z prvních, kde spolupracovali a v podstatě globálně eh, speciální síly a eh, civilní obrana. Dekontaminace, zasobování léky, snajpři a prostě všechno, se k tomu patří. Vymysleli jsme si scénář s rukojmími, chemickými zbraněmi a tak dále Eh, identifikace látek v reálném čase, eh, příprava zásahu a tak dále. To tady eh, se odehrávalo v Belgii, bylo to velmi komplikované, ale cílem bylo to, aby se setkali všichni ti, kteří musí spolupracovat, ale také, abychom výrazně přilákali pozornost politické sféry, aby si prostě uvědomila, že toto je třeba, že tady je třeba takovéto široké spolupráce. My de facto máme nástroje, eh, které mohou reagovat na tyto situace eh, na evropské úrovni. To ne, že bychom něco zanedbávali nebo něčeho si nevšímali, to ne. Máme mnoho důvodů ke spokojenosti ale určitě je třeba udělat mnohem víc a to je signál, který jsme se snažili vyslat. No a tím pátým prvkem bylo úsilí eh, zjišťování situace, jak na tom jsme, eh, v akčním plánu, co bylo úspěšné, co je třeba eh, udělat mm, jaksi nezbytně, nutně, urgentně, než budeme Eh, hodnotit situaci dále, eh, identifikovat eh, strategické oblasti, také insider threats a podobně. A tak jsme de facto bezprostředně rozjeli několik akcí a to vše bude analyzováno a e, připravíme na základě toho dokument pro strategický výhled. Jak tady bylo řečeno, na tom dokumentu se pracuje. Naštěstí, jak víte, v poslední době e, došlo k určitým, e, určitému vývoji, který se opírá o tuto naši probíhající práci z definice už jde o záležitost nebo oblast velmi komplikovanou. Týká se to mnohých DG v komisi, sám ty NNJRC, JRC, NIR, DEVCO, také nás. Ale máme tady taky EAS, ale máme taky Evropský parlament, který je nejenom legislátorem. Práce, kterou odvedl parlamentní sekretariát, vyprodukované zprávy v lednu a mm, aktualizované v květnu, tak k tomu všemu jsme přispěli. Já jsem e, rád se setkal s řadou poslanců, měli jsme debaty v tomto kontextu a tak dále, čili parlament není pouhým recipientem našich analýz, ale je aktivním aktérem. Snaží se mobilizovat pozornost této oblasti a snaží se účastnit tedy toho, co je třeba provádět dál. V současné době máme eh, komisaře, který je zodpovědný za bezpečnost Juliana Kinga. Eh, máme speciální jednotku, eh, na které se dá 23 generálních direktorů z komise a plus SVČ. Pokud eh, se tedy eh, podíváme na, ty, eh, na všechno, co proto potřebujeme a na ty politické aktéry, tak to všechno tady spojujeme. My tedy očekáváme, nebo připravujeme sdělení, buď to v prosinci, možná, možná v lednu, nevíme. Každopádně teď máme de facto nové uspořádání v komisi, věnuje se tomu plná pozornost a e, budeme se snažit pospojovat e, více oblastí, než e, jak tomu dosud je. A já jsem si jistý, že za pár měsíců v tomto parlamentu, v tomto výboru a v jiných výborech budeme schopni prezentovat ten nový dokument a jeho myšlenky. Ještě jednou děkuji za přepozvání. Yes, it is very... Děkuji. Myslím, že to je velice dobře načasované setkání. Protože máme za sebou přeskum různých dokumentů a snažíme se o dosažení praktických výsledků. A proto bych ráda, aby se poslanci účastnili příslušné debaty Pane Galere, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavý přehled a shrnutí činnosti na interinstitucionální úrovni, jak jste správně řekla. My jsme se o tohle zasazovali i v minulosti. Mám zde zprávu z prosince 2010 a Gomeš, kde je hned několik požadavků, které jsme v té době vznesli. A kvalita a bezpečnost standardů v EU, stejně jako e, bezpečná síť laboratoří a bezpečnost vybavení a vývoj nových technologií. Kromě jiného se zde uvádí sdílení a využívání poznatků z oblasti civilní i vojenské. Zde se trvá na realizaci opatření, bezpečnostních opatření, preventivních opatření. Mohl bych pokračovat a přečíst vám všechny priority. Když se podíváme na soupis požadavku z roku 2010, tak se musíme vyhodnotit, že se toho docela hodně podařilo dokázat a já bych v tuto chvíli se chtěla zeptat vás. Vy jste hovořil o spolupráci institucí, to je skvělé, ale co členské státy? Jste spokojeni s tím, jak se o to zasazují členské státy? A nebo můžete říci, kde vidíte prostor pro zlepšení v parlamentu, můžete i jmenovat eh, členské státy, můžete na ně i ukazovat prstem, to se tady může. Vím, že se tomu většinou bráníte, ale je to v pořádku. Chci vědět, jak si stojíme a jak ta situace v tuto chvíli vypadá na evropské úrovni a na národní úrovni. Pan Kám, prosím. Děkuji za poskytnuté informace. Já jsem si chtěl jenom ujasnit, co zde zaznělo. Hovořil jste o Daesh a islámském státu a kapacitě jaderných zbraní. A tak se chci zeptat, jestli jsou schopni to i vyrábět, anebo mají jenom zásoby třeba z Iráku nebo ze Sýrie. Druhá otázka, která na to navazuje, spočívá v tom, že my jsme zaznamenali ze všech stran útoky na Daesh. A tak se chci zeptat, jaká jsou zde rizika, co se týče chemických zbraní. I'm not sure whether Mr. Schaffhauser wanted to, uh, to, to ask question. Já nevím, jestli pan Šafar se chtěl zeptat. Thank you. So therefore, I, I would like to, to ask about, uh, let's say, já bych se chtěla zeptat na plány rozpracovat společné prohlášení NATO a EU. Jste schopni nám teď říci, jaké jsou vaše bezprostřední plány? A zda by eh, takové prohlášení nějak změnilo režim spolupráce mezi EU a NATO. A krom toho ještě bych se chtěl zeptat, jestli ve srovnání se, se situací před deseti lety a situací nyní, Řekl byste, řekli byste, že jsou občané teď více v bezpečí vzhledem k opatřením? Prosím. Right. Member states in... Zapojení členských států. Já budu hovořit pouze o těch vnějších aspektech. Asi 80 financování na odborná střediska jde za členskými státy, protože to je jejich odborné zázemí, které využíváme. To je jedna věc. Vytvořili jsme konsorcia z členských států a někdy neziskových organizacích, když mají tedy to odborné zázemí, je to ocitlivá oblast. A snažíme se tohle rozšířit a zapojení členských států rozšířit. A na začátku celého tohoto snažení v roce 2012 bylo těch členských států 3 až 5. A ty se postupně učili postupy, zlepšovali svoji kapacitu CBRN, svoji kapacitu odezvy, ale od té doby se velmi zlepšili, nemohu je jmenovat. K spolupráci NATO a EU je příliš brzo, abych se vyjadřoval. Ještě stále jednáme. A jednáme i v rámci naší organizace, s Evropskou komisí jednáme a zamýšlíme se nad tím, jak bychom mohli zlepšit eh, naši spolupráci. Já to v tuto chvíli nechci více rozvádět, ale řeknu, že už máme ohledně CBRN setkání pracovníků NATO a EU v minulosti byly i kontakty s přímo odborným střediskem NATO v Vyškově, takže uvidíme, jaké budou další případy spolupráce. Děkuji. Děkuji, já to vezmu podle položených otázek. Nejprve, kolik se toho podařilo zrealizovat? Když jsem mluvil o činnostech parlamentu, tak eh, šlo hodně o eh, spolupráci s kolegyní eh, Anou Gomeš, se spoustou další, jako je Monika Holmaje a další, jsme jednali. Máme zde konkrétní příklady, pokud jde o certifikaci a civilní vojenství. Obojí je na postupu a já jsem rád, že jste se nezeptal na jiné případy, ale u těchto dvou vás musím ujistit, že jde o horizontální otázku. Jak zapracovat do průmyslového výrobního cyklu znalosti, agentur, organizací. My jsme se to snažili řešit pomocí OZRAP a EZRIS a snažili jsme se mít smlouvy se šestisty experty, kteří vymýšleli strategické postupy, jak ty potřeby a následnou nabídku vyladit. Po mnoha zklamáních jsme přistoupili ke pokornému postupu ze zdola nahoru, kde jsme jak jsem říkal, do toho vtáhly všechny ty skupiny, biotechnologie, chemický průmysl a tak dále. A s nimi jsme spustili příslušné činnosti, kdy naši experti z jednotlivých poboček od bezpečnosti až po technologie samotné schromažďovali dobré poznatky a dobré postupy, které se osvědčily v reálu a na základě jejich výtahů a základu pro potenciální standardizaci se nám podařilo a nastavit sedm standardizačních činností v oblasti odhalování a to se opírá přímo o činnost členských států a následně tyto informace předáváme certifikačním orgánům, aby eh, udělovali oprávnění, jak co se týče výkonnosti jednotlivých nástrojů, tak i co se týče standardizace a certifikace. Spolupráce s Evropskou agenturou pro obranu, tam samozřejmě je jasné, že se provádí posouzení hrozeb a rizika, takováto omezení tam jsou, ale podle Lisabonské smlouvy my jsme nuceni nějak sloučit eh, vojenskou a civilní oblast, ale kolega na CBRN často a pravidelně jedná s experty z oblasti vojenství. V celé řadě oblastí se snažíme tyto překážky odstraňovat. Já bych potřeboval zasadit debatu do úplně jiného kontextu, abych vám mohl uvést více příkladů. A tu poslední otázku se nechám naposled, protože je nejtěžší. Jsou občané víc bezpečí? Já bych to navázal na možnosti a kapacitu Daesh. My jsme příjemce toho, co se v Evropě vytvoří, ne ten, kdo to tvoří. Já se mohu vyjádřit za naše organizace. Všechno, co tvoříme, tak eh, tvoříme na základě předpokladu, že informace, které získáme z různých zdrojů ohledně možností Daesh, vytvářet chemické zbraně, je reálná hrozba. My k těm zdrojům nemáme přímý přístup ale tyto informace se k nám dostávají, dochází ke slučování analýz a e, hovoří se o údajné možnosti vyrábět e, botulín, svalový plen a další. A tyto látky údajně by měly být použity i pro výrobu zbraní. Tohle je předpoklad, ale samozřejmě tohle posouzení jsme nevytvořili my, to vytvořili jiní. Mezinárodní spolupráce, jenom k tomu, co říkal kolega. Mezinárodní spolupráce se odehrává na různých úrovních a patříme tam i my. A kolega, který sedí vzadu a píše se poznámky, byl ve Spojených státech minulý týden spolu se svým šéfem, kolegou za CBRN a setkali se s různými experty, s různými eh, zástupci různých organizací a my jsme chtěli připravit následnou dohodu, abychom se soustředili na spolupráci v oblasti CBRN a chtěli jsme hovořit o další spolupráci v následujících měsících. Probíhala intenzivní komunikace ohledně dalšího dialogu a vnější rozměr vnitřní bezpečnosti je součástí, nejdílnou součástí těchto snah a patří to i do financování FPA, NIODEVKO a do dalších činností, jako jsou diplomatické činnosti, které třeba dělá vysoká představitelka Mogherini. Zároveň jsou zde některá čísla, která dostáváme i z třetí států ohledně CBRN. A samozřejmě tohle se děje vždycky, když máme k dispozici přívětivý kontext, zvláště tedy v souvislosti se Spojenými státy, protože ne všechny státy jsou připraveny a byly by vůbec vhodné na realizaci takhle detailní spolupráce. A k poslední části vaší otázky, pane Galere, nevím, jestli mohu říct, ale asi mohu říct, že riziko biologických hrozeb tady je. A my jsme před deseti lety se ujali iniciativy a s Evropskou komisí jsme řekli, že zde vidíme určitou možnost vytvoření biologické hrozby a že by se za desetiletí či dvě desetiletí mohla rozšířit a vymknout eh, kontrole. a navázali jsme to na vytváření nových technologií, na využití nových technologií, na zpracování studií. Měli jsme asi 500 společností v té době v Evropě, které byly schopné zacházet s takovým to materiály. A od té doby, to byla, kdy to byla taková obchodní a vědecká fikce, která se pohyb, po, plíživě pohybovala v několika členských státech, tak najednou mají občané přístup k takovým vymoženostem, aniž by to bylo pod dohledem bezpečnostních eh, orgánů, dochází ke spontánnímu rozvoji a vývoji, což je na jednu stranu zdravé, znamená to, že občané se o vědu zajímají, což je dobré, a zajímají se o kapacitu technologickou, což je vždycky dobře. Jako u každé jiné technologie je, jsou s tím ale související rizika. Já musím říct, že kdybychom nezasáhli, tak by existovala rizika, která by se mohla dostat mimo kontrolu. Ale protože jsme podnikli dobře načasované preventivní kroky, mobilizovali jsme angažovanost členských států, které začaly pomáhat kontrolovat tento rozvoj a vývoj, tak eh, jsme byli schopni situace podchytit. Abych to ale úplně dokončil, úplně nejsme schopni se postarat o všechna rizika. Protože my jsme postoupili dál, ale stejně tak postoupila i ta rizika. Ano, občané jsou ve větším bezpečí, kdyby tady nebyla Evropská unie. To je pravda a to platí stoprocentně. A to není jenom technické vyjádření, to je i moje osobní posouzení někoho, kdo předkládá nové postupy spolupráce s Komisí Radou Evropské unie. Já nemám vůbec žádné pochybnosti, že to tak je. Ale vývoj v Syrii, v Iráku a přístup k univerzitě v Mosulu, Sacharovou cenu mohl dostat někdo, kdo nežije. Univerzita Bohsul se odmítla podílet na spolupráci s Dášem a výrobě zbraní. To je člověk, který zaplatil tu nejvyšší cenu, jenom aby nějak odsunul, a to bylo v loňském roce, pořízení radiologické zbraně ze strany Dáše. Přístup k vědcům, vědě, laboratořím, vývoj samotný i úmysl Dáše měnit tvář regionu a i ten přesun těchto hrozeb od al k Dáši, to všechno zapadá do kontextu toho, že by bylo falešné říci, že jsou naši občané bezpečnější. Určitě jsou ve větším bezpečí, kdyby, eh, než by byly, kdyby tady nebyla Evropská unie, nebyl Evropský parlament. To určitě, ale jinak si nemůžeme být nikdy 100% jistí. Já ještě doplním. Myslím, že politické povědomí se zlepšilo. Technické povědomí se zlepšilo mezi jednotlivými spolupracujícími aktéry. My na tom pracujeme v rámci i vně Evropské unie. Ale jak již zaznělo, hrozby se posílily, posílala se i jejich složitost. Takže když nakombinujete změnu klimata, klimatu, eh, kriminální úmysly v oblasti radiotechnologie a nanotechnologie, živalné pohromy v souvislosti s trestním jednáním, tak vznikne obrázek, který je velice komplikovaný. Děkuji. Děkuji, já myslím, že to byla dobrá tečka za touto debatou. Myslím, že bychom neměli ji nadále protahovat. Určitě ale bychom se chtěli této debatě eh, dále věnovat na jiném zasedání, případně i neveřejném zasedání. Je to opravdu dobře načasované téma. Já děkuji. Děkuji oběma hostům, kteří zde vystoupili za evropské instituce, které se věnují otázce angažovanosti Evropské unie v boji Poděkuji i poslancům, dalším zúčastněným, kteří dorazili do sálu a účastnili se našeho setkání. Děkuji vám. Děkuji, já se rozloučím a pak budeme pokračovat. Děkuji. Děkuji. Well, any other business? Bod různé. Nikoli. Já bych tedy vás ráda informovala, že příští jednání bude 9. listopadu. Děkuji vám. To bylo, to bylo dlouhé dvoudenní zasedání, ale velmi zajímavé. Paní předsedkyně laskavě děkuje i tlumočníkům. Děkuji a končím zasedání.